Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Zahajuji zasedání. Pokud nejsou námitky, pořad jednání je přijat. Rozhodnutí koordinátorů z 26. února jsou ve vašich složkách. Pokud nejsou námitky, tato rozhodnutí jsou považována za schválena. Rád bych vás informoval, že na vaši žádost jsme poslali pozvánku panu Mariovi Sentenovi, předsedovi Euroskupiny, aby přišel na výměnu názorů se členy našeho výboru o rozpočtu eurozóny v kontextu jednání o příštím víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích. Každý z vás má na paměti, že tento víceletý finanční rámec je neoddělitelný od nových vlastních zdrojů. Rád bych vám také připomněl, že výbor KONT pozval členy našeho výboru na prezentaci zvláštní zprávy Evropského účetního dvora s názvem Evropský fond na strategické investice je nutno přijmout opatření, aby byl skutečným úspěchem. Tato prezentace proběhne v pondělí 11. března ve Štrasburku v 19.45 v místnosti Low N13. Dostali jste zápis ze zasedání 7. února. Pokud nejsou námitky, tak tento zápis je takto přijat. A nyní dáme slovo našemu kolegovi panu Maňkovi, který představí svůj návrh zprávy o odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020. Je to tedy rozpočet Evropského parlamentu. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Celý rozpočet i Evropského parlamentu, i dalších institucí a také rozpočet komise je založen na řádném ukončení procesu Brexit. Na základě schválení Brexitové dohody o odstoupení a také na základě schválení politické deklarace Evropské rady z 25.11.2018 bude Spojené království přispívat do rozpočtu až do roku 2020. V případě, že k takovéto dohodě o Brexitu nedojde, anebo pokud se Brexit neuskuteční, tak se všechny navrhované rozpočtové prostředky budou upravovat v celém rozpočtovém postupu. Chtěl bych vyzdvihnout jednu věc, na které jsme pracovali poslední dva roky. Blíží se volby do Evropského parlamentu a vlastně my máme v Bruselu koncept bruselského parlamentária, který i předsednictvo, i mnohé diskuze navrhovali rozšířit na střediska Europe Experience, to znamená výstavní prostory i v jiných zemích. A v tomto projektu se objevilo i mobilní zařízení Europe Experience, které se už vlastně realizuje. A cílem bylo to, že opravdu mnozí občané se nedostanou do Bruselu a abychom dokázali například s takovýmto mobilním zařízením přijet do jednotlivých okresů, kde by toto zařízení navštívili dopoledne školy, odpoledne další občané, a tak by to mohlo být po celé zemi, tak bychom dokázali vysvětlit mnohem většímu množství občanů, jak funguje Evropská unie, jak funguje Evropský parlament a určitě by to mělo pozitivní dopad na volby do Evropského parlamentu. A proto i ve své zprávě navrhuji, abychom do dalších voleb eh, za dalších pět let vyvinuli maximální úsilí a zařídili maximální počet takovýchto center v jednotlivých zemích. Samozřejmě půjdu kapitolu po kapitole. Pokud o politiku budov, zdůraznuju požadavek transparentního rozhodovacího procesu v oblasti nemovitostní politiky. To je založeno na včasných informacích, to je skutečně velmi důležité. Dobře víme, že v oblasti politiky budov bude velká investice. Budova PHS, kde na konci tohoto roku se rozhodne, která alternativa se bude realizovat. Ale ať už to bude jedna či druhá alternativa, tak v každém případě je potřeba všechny věci připravit a je také potřeba, aby se i vystěhovaly tyto služby z těchto budov a na to jsou samozřejmě potřebné finanční náklady. Když jsme před týdnem tady v rozpočtovém výboru měli pět generálních ředitelů, tak nám paní Linus vysvětlila a zdůvodnila jednotlivé náklady na tuto oblast. Ve zprávě generálního tajemníka jsou čísla jednotlivá a já si myslím, že je také jedním z našich úkolů, abychom se na tato čísla podívali a abychom hledali co nejlepší řešení, optimální řešení proto, aby se finance vynakládaly co nejoptimálněji a i na dalším setkání se stínovými zpravodaji budeme řešit i čísla, kde bychom mohli dosáhnout určitých úspor. Já bych momentálně naznačil jen takové okruhy, kde vidím možné úspory. Jedna z takovýchto oblastí jsou právě budovy, kde ať už se jedná o zařízení, vybavení těchto budov, anebo o různé služby v těchto budovách, tak tradičně v rozpočtu vždy vznikly nějakým způsobem přebytky a i tady vidíme možnost uspořit několik milionů eur. Další věc je oblast nábytku. I paní Linus před týdnem potvrdila, že i zde můžeme dosáhnout za určitých okolností úspory a já je samozřejmě také budu navrhovat. Dále vidím možné úspory i při contractual waivers, kde můžeme ušetřit a můžeme také ušetřit eh, na cestovních nákladech poslanců, na vybavení a také na službách eh, smluvních řidičů, kde také jsou určité rezervy. Další oblast jsou technická zařízení, kde také můžeme ušetřit významné finanční prostředky. A další věc jsou parlamentní asistenti, kde každé období pravidelně je nevyužitá obálka a i zde jsou rezervy. Vždy je potřebné, aby instituce mezi sebou spolupracovaly. A to se ukázalo i v minulosti, že jsme zde dosáhli významných úspor. A když nám generální ředitelé prezentovali své výsledky, tak ano, dosáhli v této oblasti úspory, ale můžeme i po diskuzích na předsednictvu pokračovat. I pan generální tajemník potvrdil, že v této oblasti jsou ještě jisté rezervy, takže ve své zprávě žádám pana generálního tajemníka, abychom se podívali na možné rezervy ve spolupráci mezi institucemi. Dále možné úspory jsou v externích překladech, v nákladech na reprezentaci, na konference, také na energie a stejně i v tom, že mezi jednotlivými místy Brusel, Štrasburg a Lucemburg při cestování ty cestovní náklady se dají snížit. Například tím, že se budou více využívat videokonference. oblasti bezpečnosti budeme v roce 2020 mít finální splátky značných investic, které byly zahájeny už v roce 2016 cílem výrazně zvýšit bezpečnost parlamentu. A v této oblasti je samozřejmě nutno dále pokračovat. A v projektu IPEX, který poskytuje parlamentu moderní integrované bezpečnostní technologie, tak i v této oblasti je nutno poznat, jaké jsou všechny výdaje spojené s bezpečností budov. Takže i k tomu vyzývám tedy administrativu, aby nám všechny tyto výdaje zesumarizovala. Zároveň je potřebné, abychom dostali informace vynaložené v posledních letech na programy pro služby pro poslanců, které byly investovány na vývoj aplikací v oblasti informačních technologií, vývoj a výzkum a strojového učení a tak dále. To je pro nás potřebné, ale potřebujeme o tom mít také více informací. Mnozí z vás vědí, kolegové a kolegyně, že když máme akreditované asistenty a jsou tady poslední dvě období, tak někdy jim chybí několik dní nebo týdnů k tomu, aby měli odpracovaných 10 let. A když to nebudou mít, tak nebudou mít zabezpečené sociální a důchodová práva. Takže tady opětovně zdůrazňuji výzvu abychom našli funkční řešení pro tyto akreditované asistenty. Víme, že po dalších volbách někteří z nich budou pokračovat, tak to bude v pořádku, ale ti, kteří nebudou pokračovat, to budou jednotlivci a bude jich málo, tak pro ty musíme najít řešení, aby jim nechybělo několik dní do těch deseti let. A vím, že se to už vlastně řeší, ale je třeba, abychom to dosledovali. Chtěl bych přivítat rozhodnutí předsednictva z 10. prosince 2018 o stážistech a chtěl bych požádat o finalizování této diskuze na předsednictvu a to s cílem, aby tato pravidla začala platit 2. července 2019, když nastoupí noví poslanci, v tom smyslu, aby odměny stážistů v poslaneckých kancelářích by měly pokrývat jejich životní náklady. Při nejmenším to je velmi důležité dosledovat. Trápí nás mnohé věci. Šetříme, kde se dá. Ale jednou z oblastí, kde se peníze vynakládají neefektivně, je oblast ústního vysvětlení hlasování, kde vlastně sedí tlumočníci a tlumočí věci, které jsou určené pouze k tomu, aby se poslanec prezentoval na veřejnosti. Proto ve své zprávě žádám generálního tajemníka, aby nám předložil podrobnou analýzu těchto nákladů, které souvisí s ústním vysvětlováním hlasování. A chtěl bych připomenout všem, i poslancům, kteří chtějí vysvětlit své hlasování, že mají k dispozici i jiné alternativy, jako například písemné vysvětlení hlasování nebo různé komunikační prostředky, a proto v této oblasti také můžeme dosáhnout úspor. Dále je zde oblast dobrovolného důchodového fondu penzijního fondu, který možná v roce 2024 už možná nebude mít na účtě finanční prostředky a proto je to nutno řešit a žádám i Evropský účetní dvůr ve své zprávě, aby tento dobrovolný penzijní fond přeskoumal. Je to velmi důležité, aby nám poslal svou zprávu. Dále je důležité, aby ta spolupráce mezi institucemi fungovala a jsou zde jisté rezervy i v oblasti IT služeb, bezpečnosti, tlumočnických a překladatelských služeb, řidičských služeb a tak dále. Když tady byl pan Milan, tak říkal, že možná by mohla být společná bezpečnostní služba pro různé instituce a další věci, takže je potřeba, abychom se na to podívali, abychom si řekli, jakým způsobem to budeme dělat, abychom dosáhli dalších úspor. Takže Vyzývám pana generálního tajemníka, aby vyhodnotil existující spolupráci mezi institucemi s cílem určit další možné synergie a úspory. Já si pamatuji, před deseti lety, když jsem byl zpravodajem pro rozpočet, tak jsme tady tehdy objevili možné úspory v oblasti tlumočnických služeb až 11 milionů eur. S tím, že když instituce byly na vrcholu svých kapacitních možností, tak nehledali volné rezervy v jiných institucích a my jsme o to požádali a tím, že tyto rezervy hledali mezi jinými institucemi, tak jsme ušetřili finanční prostředky a nemuseli jsme platit tyto finance externě, ale v jednom balíku rozpočtu, který mají evropské instituce. Takže je nutno se na to opětovně podívat i na jiné oblasti. Další věc je, že máme výbor. Včera jsme měli také zasedání výboru pro boj proti předcházení obtěžování. A tam jsme výrazně pokročili, ale stávají se takové věci, že máme tak těžké případy, že čtyři roky, když někdo někoho psychologicky obtěžuje, tak z toho může vzniknout taková obrovská katastrofa, která má dopady na zdravotní stav lidí a je z toho obrovský problém. A kdybychom tento problém od začátku podchytili, tak bychom tomu zabránili. A proto jsme už zřídili důvěrní, takzvané důvěrníky, jejich šest. Loni je jmenoval generální tajemník, ale když nastoupí noví poslanci, noví asistenti, noví stážisté, tak je velmi důležité, když se nějaký takový případ stane toho psychologického obtěžování, tak když ten asistent jde za tím důvěrníkem, tak aby ho mohl poslat například za mediátorem, který může od začátku udělat všechno pro to, aby nenastaly takovéto těžké případy proto v této oblasti žádáme, abychom v oblasti nákladů na mediátory a další odborníky vytvořili určité finanční zdroje a aby tato spolupráce, aby tato oblast se více profesionalizovala. Už jsem o tom hovořil, mám to i ve zprávě že doporučuji využít více videokonferencí a jiných technologií k tomu, abychom chránili jednak životní prostředí, jednak šetřili zdroje, protože nám rostou náklady na cestování zaměstnanců v rámci tří jednacích míst. Mnozí kolegové si pamatují, že jsme se snažili zjednodušit celý proces rozpočtové procedury Evropského parlamentu. Já tady mám dokumenty, ke kterým jsme dospěli. Chtěl bych je potom přiložit k této zprávě nějakým způsobem a požádat, aby až skončíme toto volební období, aby vznikla nová pracovní skupina a pokračovala v tom, kde my jsme skončili, protože tím, že zjednodušíme rozpočtovou proceduru, tak ušetříme výdaje na naše setkání, na tlumočníky a další věci, protože tu řádnou část rozpočtu, kterou děláme, můžeme potom posunout až po létě, jako je to ve všech ostatních institucích a nemusíme ten proces dělat celý rok, například v rozpočtu Evropského parlamentu. Takže mám tady modus operandi při interním rozpočtovém postupu, ke kterému jsme dospěli a rád bych ho posunul pro další generace, které přijdou po nás, aby v této oblasti zkusili pokračovat, aby ten systém dotáhli do konce, který ušetří velké množství schůzí, překladu dokumentů a souvisejících výdajů a bude to jednodušší proces, například výdaj na tlumočníky a další. Pane předsedo, to je stručně to, co jsem chtěl říci a těším se samozřejmě na diskusi a věřím tomu, že i když jsme ve zkráceném režimu, tak dokážeme připravit dobrý rozpočet Evropského parlamentu a následně i evropských institucí na rok 2020. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji za tuto velice povzbudivou zprávu. Vy jste identifikoval řadu možných úspor. A já pochybuji, že Evropský parlament mm, jistě své mm, pravomoci tedy v rozpočtové oblasti zakládá na exemplárním vedení mm, řízení Evropského parlamentu. Nyní dám slovo stínovému zpravodaji, který je také zde, pane Rubik delegoval pana Fernandeze, ne, pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Já chci strašně poděkovat panu zpravodaji. Byla to skutečně obsáhlá, podrobná zpráva a ty nejdůležitější témata byla řešena. Je to trošku kvadratura kruhu. Já eh, souhlasím, že můžeme šetřit, eh, především tím, když se budeme v Evropském parlamentu zaměřovat na ty podstatné věci. Já mám dojem, že některé schůze třeba se nemusí konat ne, v plném tedy obsazení, když se poslanci včas vyjádříme v tom smyslu, zda přijdeme nebo ne. A pak samozřejmě můžeme ušetřit na překladech, protože jsou schůze, kde je mnoho jazyků, které se, které se vůbec nepoužívají. Samozřejmě je pak na nás, ehm, pokud by byla v tomhle disciplína, tak bychom dosáhli mnohého také ehm, tiskneme mnohé, co pak skončí přímo v koši. Možná bychom měli se zaměřit jenom na elektronické texty, tím by se mnohé ušetřilo. Zbytek je samozřejmě také v oblasti, kde bych řekl, že můžeme mm, jsou samozřejmě věci, kde nemůžeme úplně být na špici úspornosti. Máme tady tisíce návštěvníků, které potřebujeme. A ehm, tady musí mít poslanec k dispozici personál. A jeden z nejdůležitějších témat je také bezpečnost na internetu. Bylo by katastrofou, kdybychom tady nebyli um, jaksi na špici a mm, padli za oběť útoku. Má ty možnosti úsporů jsou tady omezené, nicméně i tady je možné stanovit pozitivní, um, vyslat pozitivní signály. Děkuji. Paní Žaten Maky delegovala pana Depre Možná tady pan Depre. Ano, pane předsedo. A já bych ji chtěl omluvit, protože má jiné povinnosti dnes. Já jsem chtěl pogratulovat kolegovi Mankovi za jeho práci, která je velice, šla velice do hloubky, bylo to ve velice krátké lhůtě, bylo tam spousta věcí, kde paní Maky a já sou, souhlasíme, nebudu všechno opakovat, jenom chci zdůraznit některé eh, prvky a mm, budu se, podívám se tady na návrh toho textu. Co se týče mm, těch snižování, mm, úspory, Mm, e, ve srovnání s tedy mm, návrhy generálního tajemníka. Myslím, že ta globální částka úspor musí být kvantifikována, až navrhujeme například globální částka rozpočtu na rok 2020 nemůže tedy mm, být vyšší než rok 2019. Eh, Ta navrhovaná částka je upřímně řečeno nadbytečná. Pokud chceme tak velký nárůst rozpočtu, aby nebyl, který by neměl být vyšší než um, rok 19 nebo 18, tak je tam třeba um, eh, 23 milionů úspor. Když se shodneme na um, obecném principu a pokusíme se upřesnit částku, úspor, kterou si přejeme realizovat. Slyšel jsem, pan Maňka apeloval přesvědčivě a argumentoval tedy eh, pro vytvoření eh, Centra evropských zkušeností a můj tedy entuziasmus v mé frakci není eh, kompletní, a já vysvětlím důvody. Hmm, neznáme tedy eh, federální parlament, který by nějaké centrum zkušeností v různých federovaných tedy eh, zemích. Já vysvětluji pozici. Neznám. Myslím, že to je mm, výjimečné, že parlament soudí, že mm, tedy eh, že pod potřebuje nějaké Evropské centrum, pokud se všechny instituce shodnou, budou rada, parlament, eh, eh, by definovali tedy to, to, co je evropského, ale aby parlament měl nějaké expozice ve všech zemích, to je eh, trošku zvláštní v naší frakci není velký entuziasmus pro toto. Současně ehm, je tady určitý počet diplomatických postů, které budou vytvořeny mm, v Jakartě a jinde a dokonce se předpokládá, že stávající um, šéf ve Washingtonu bude šéfovat v Jakartě. Jaké to má odůvodnění? Jaká je tady diskuse? Jaká diskuse k tomu vedla? Kdo takto rozhodl? Z jakých důvodů? Nemáme námitky, už máme ambasády ve všech zemích Evropské unie. Máme nyní externí službu, která má také iniciativu. A my jako parlament budeme ještě eh, mm, tvořit nějaké další kanceláře. To je skutečně zvláštní. To je chvíle, kdy se musíme Mm, klást otázku na význam některých věcí, které děláme, by se Unie reprezentovala tedy mm, třemi, čtyřmi organizacemi v jedné zemi. Já skutečně mám koncepční problém to pochopit. A to jsem federalista, přesvědčený. Také tady máme pár návrhů úspor, které navrhovala pan Maníka, několik oblastí při přípravě tedy hlasovacích seznamů, my považujeme za nutné připomenout ve zprávě rozpočtu parlamentu, že z těch chvíle, kdy musíme mm, tu situaci podívat. Maňka mluvil o financování budov, e, to se používá ramasáž je chvíle, kdy prostě je třeba, by bylo jasno v té rubrice financování budov, protože ty posty rozpočtové jsou nadhodnoceny, aby mohly absorbovat náklady rekonstrukce. To, to je skutečně nemožná praxe. A tady je potřeba toto vyjasnit. Takže jsou tady některé prvky, kde bychom si přáli diskusy eh, se spravodajem, bychom našli nějakou schodu. Pak jsou tady některé věci, kde mu chci gratulovat. Je naprosto skandální, že co se týče APA a eh, eh, z byrokratických důvodů, protože jsou kteří nejsou, kteří vlastně ztrácí právo na Eh, důchod, protože jim chybí jeden měsíc do deseti let. V jaké společnosti, v jakém režimu sociálního zabezpečení je povolena podobná praxe? To je skandál, to je nes, ne, nemožný skandál. To musíme mm, jasně zdůraznit. Mm, dále chci poděkovat panu Mankovi za to, že otevřel otázku dobrovolného penzijního fondu. To je delikátní problém a já jsem už um, přispěl k tomu, že tento fond byl vytvořen parlamentem. Parlament to rozhodl vytvořit ten fond. A řekl všem, můžete toho fondu využívat, v případě, že budete měsíčně přispívat, současně s příspěvkem z rozpočtu parlamentu. Takže to by byly dvě třetiny a jedna třetina. To je nařízení. Ehm, v statutu poslanců je výslovně stanoveno, že práva z tohoto fondu budou eh, bez omezení zachována. Nechci, aby mm, byl nějaký problém, z toho někdo profitoval, ale to je iniciativa Byra podle modality definovaných Byrem s oporou z rozpočtu a já žádám, aby ten závazek byl respektován. Když jsou závazky, jak se musí respektovat. Tak to je tedy všechno eh, to základní, co jsem chtěla říct. Samozřejmě jsem k dispozici kolegovi Maňkovi, abych diskutoval eh, nejlepší řešení těch problémů, které zmínil pan Depre. Tedy eh, nyní dám slovo panu Omaržimu Gue. On se vzdal, tady není. Možná pan Taran? Jménem zelených? Děkuji, pane předsedo. Já můžu taky mluvit jménem GUE klidně. ale ne, jsem tady jménem Helgi Triple, naší stínové zpravodajky, která mě požádala, abych pronesl následující komentáře. Nejdůležitější z nich je, že děkuje panu Maňkovi za skvělou práci, která v podstatě eh, je taková, že zelení s ní mohou souhlasit. Pak je tu ještě několik dodatků, které budou v pozměňovacích návrzích, které připravujeme. Najdete tam pravděpodobně následující body. Odvážnější přístup k plnému sdílení eh, kancelářských eh, sil obou výborů, potom eh, věci týkající se personálu Evropského parlamentu v Jakartě, potom pár zelených aspektů eh, v otázce dopravy, které se týkají Evropského parlamentu, potom pochybnění role DG.com v případě oznamování informací o předběžných dohodách, jako je směrnice o copyrightu, a potom samozřejmě transparentnost. A není třeba dodávat, že souhlasíme se spravodajem, že tu je kde šetřit a modifikovat přístup, pokud jde o ten návrh, který je momentálně na stole. A konečně sám za sebe bych chtěl dodat, že souhlasím s panem Depré s tím, co říkal o zastoupení eh, federálních eh, subjektů v jednotlivých regionech. Je to velký problém a myslím si, že bychom možná mohli být trochu tvrdší v této rozpočtové linii. a já ani nevím, jestli si mám troufnout to říct, ale nesouhlasím s panem Depre, pokud jde o soukromý penzijní fond. Vy jste říkal, že ho, vylo, že ho založil parlament a máte pravdu, protože většina parlamentu pro něj hlasovala. Ale na druhou stranu Všichni víme, že to nebylo zase tak úplně čestné že to nebyl zas tak dobrý návrh, který parlament tehdy odhlasoval. Obsahoval totiž riziko, vzhledem k tomu, že to byl soukromý penzijní fond a nikoli parlamentní penzijní fond. Takže když to bylo podáno poprvé před rokem a několika měsíci, Byl bych proto, aby poslanci, kteří přispívali do tohoto fondu, měli nárok na vrácení těchto příspěvků. Ale ten zbytek, to je to riziko, které podstupujete, když se upíšete soukromému lucemburskému penzijnímu fondu. Ale jinak, ať už to dopadne jakkoliv, tak všichni budeme jednou v důchodu a pak možná budu mluvit jinak. Sí. La parole. Děkuji. A teď mají slovo ti z vás, vážení kolegové, kteří chtějí vystoupit. Ejder? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat panu Maňkovi za jeho návrhy, které předkládá. Myslím, že jsou nejen v linii naší frakcí, ale myslím, že to hodně také je v souladu s tím, o čem jsme debatovali v průběhu tohoto mandátu a myslím si, že nebude těžké dohodnout se s ostatními frakcemi. Souhlasím s panem Depre, když říká, že musíme být konkrétnější ve zprávě ohledně toho, o kolik chceme snížit rozpočet, eh, kde chceme mít ty úspory a okolik. A to musí být také tedy součástí jednání mezi frakcemi. V každém případě my budeme hájit stejně jako v ostatních letech, že ten nárůst rozpočtu musí být alespoň tedy na úrovni inflace nebo podobně, jako byly ty nárůsty v uplynulých letech. Ta čísla nejsou příliš odlišná. V každém případě ne 3,58, protože si nemyslíme, že se stalo něco mimořádného, co by tedy ospravedlňovalo takovýto nárůst. Pokud je o ramasáž, to je trochu téma, o kterém se diskutovalo. Ramasáž je podle mě dobrá rozpočtová technika, kde ty peníze na konci období, které nebyly využity, mohou být využity k tomu, abychom předem splatili nemovitostní úvěry. To je v pořádku, ale jedna věc se mi nelíbí a sice, aby se přerozpočtovávaly určité položky proto, aby na konci roku zůstalo více peněz a aby se tím schovala ta část, kterou platíme na nemovitosti. To se mi nelíbí, ale použít peníze na konci roku, peníze, které nám přebyly, abychom mohli platit a abychom mohli předem zaplatit nějaké splátky, to mně připadá v pořádku. Pokud jde o návrhy, a není to poprvé, co se tyto návrhy objevují v tomto parlamentu, my jsme to už několikrát požadovali a schválilo to i plénum. Jeden z těch návrhů sou, souvisí, jak říkal pan Depre, s těmi penzemi. Není normální u těch tedy asistentů, když splnili ten požadavek, že jsou tady dvě funkční období, tak kvůli nějakým uh, administrativním problémům, třeba že v roce 2014 se přesunuly volby o jeden měsíc a tím pádem nemají těch deset let, tak eh, pokud tomu dobře rozumím, tak už eh, bylo nalezeno nějaké řešení. Nakonec těch, nakonec těch eh, asistentů tolik není, ale chápu, že to tam pan Maňka chtěl dát, abychom na to nezapomněli. A to tež platí s proplácením nákladů na mise našich asistentů. My chceme, aby byli na stejné úrovni jako úředníci Evropského parlamentu, protože výdaje jsou stejné, ať seš úředník anebo asistent. Dostali jsme pouze malé aktualizace, ale tento parlament žádal, aby to byla úplně stejná úroveň a ne aktualizace. Takže si myslím, že toto musí být znovu tedy nadneseno. Myslím si, že teď je nejlepší chvíle, abychom to udělali, protože až zahájíme příští mandát a až budou zvoleni noví poslanci, tak aby věděli, jaké budou mít výdaje a aby také tím pádem mohli přizpůsobit výdaje na kancelář a mít veškeré informace. Akceptuji, že doteď eh, se to dělat nechtělo, aby se v průběhu mandátu neměnila pravidla hry, ale je to třeba zavést do praxe, aby, až bude zahájeno příští funkční období, aby měli všichni rovné podmínky. Další návrh, který mě připadá zajímavý a který musíme zdůraznit, to jsou prostředky, které jsou potřebné na boj proti obtěžování a především, aby se pomohlo těm obětem obtěžování, aby podali stížnost a aby se všechno řešilo v náležitém čase a náležitým způsobem. Pan Maňka velmi dobře ví, že v současné době nemáme dostatečný personál ani dostatečně kvalifikovaný personál, abychom tomu mohli čelit. Ano, je pravda, že se dosáhlo zlepšení, to musíme uznat. A konečně to vysvětlení hlasování. Pan Maňka navrhuje, aby se to změnilo. Já bych byla ještě radikální, já bych to úplně vypustila. Myslím si, že má úplnou pravdu, když říká, že poslanci mají k dispozici dostatečné prostředky k tomu, aby vysvětlili, proč hlasovali tak či onak. Můžeme to udělat přes sociální sítě, parlament nám dává k dispozici audiovizuální služby a já si myslím, že to by byla významná úspora, abychom neměli tuto hodinu nebo hodinu a půl vysvětlení hlasování každý den se všemi tlumočnickými službami do všech jazyků Evropské unie. Myslím si, že ty náklady opravdu neospravedlňují ty zisky. Myslím si, že máme individuální prostředky, jak dělat vysvětlení hlasování. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, Aider. A teď má slovo José Manuel Fernández. Subscrevo aquilo que foi dito, nomeadamente. Děkuji moc krát. Já mohu souhlasit s tím, co říkal kolega Gerard Depré. Ale nejprve bych chtěl ještě poděkovat panu kolegovi Maňkovi za veškerou práci, kterou zde ve výboru odvedl. A chtěl bych ho povzbudit tím, že patrně to bude ve volbách je, bude, bude to jako vždycky, o pozměňovací návrhy budou podány obvyklými podezřelými, proběhnou určité pokusy v rámci volební kampaně vytřískat z toho nějaký profit, který bude nejen ilegální, abych tak řekl, ale nebude ani ospravedlnitelný. Ehm, ten rozpočet musí být rigorózní, ale musí být podpořen eh, patřičnými částkami. Máme služby, které jsou vysoce kvalitní, a pokud chceme nějak škrtat, tak eh, ochudíme nejen demokracii, ale i kvalitu eh, zákonodárství jako takového. Jde tady o excelentnost v legislativě. To musí být naším cílem, ke kterému se musíme ubírat protože vytvářet nekvalitní legislativu, to taky eh, sebou nese ohromné náklady a nakonec to budou muset zaplatit občané. V principu eh, souhlasíme s návrhem zpravodaje. Je zcela na snadě, že tu jsou eh, místa, kde se dá škrtat a na některých místech bychom to udělat měli. Dalo by se například podniknout určité škrty v rámci té aktualizace, která byla navržena. Nicméně je potřeba vědět, že parlament u kategorie 5, což je víceletý finanční rámec, dokonce procentuálně více škrtá než ostatní instituce. je třeba neustále poukazovat na to, že váha evropských institucí a jejich provozu v evropském rozpočtu, jejich administrativa a tak dále činí nejméně 7 eh, rozpočtu Evropské unie. Občas nehovoříme o těch 7%, ale spíše o těch ostatních 39%, které jsou na konkurenceschopnost Evropské unie, podpora z malých a středních podniků, vytváření pracovních míst e, a tak dále. A konečně také e, soudržnost, sociální a teritoriální koheze regionu. Přesto je důležité, aby parlament šel dobrým příkladem. To se týká zejména otázky transparentnosti. Já nechci hovořit o nějaké absolutní transparentnosti. Nicméně jsme konfrontováni s nutností eh, být opatrní v případě aktualizací. Musíme nejen jít dobrým příkladem, ale usilovat také o to, abychom škrtali zbytečné výdaje, měli bychom se snažit o synergické efekty a o úspory, abychom nemuseli za méně peněz dosahovat téhož, ale abychom eh, se rigorózně snažili o eh, legislativní excelenci. Děkuji. Děkuji, Jose Manueli. A slovo má pan Howard. Pane Howarde, máte slovo. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem původně nechtěl říkat nic, ale teď jsem nucen učinit pár postřehů. Mnoho let jsem ve Spojeném království kritizoval různé finance, které byly k dispozici členům Westminsterského parlamentu, které měly k tomu, aby mohli komunikovat, reprezentovat své voliče a efektivně dělat svou práci. Já si myslím, že v tomhle parlamentu máme taky některé z těchto věcí. Máme tu základní úroveň financí, která umožňuje europoslancům efektivně vykonávat svou práci. A myslím si, že je velice důležité, aby tato základní úroveň byla uchována. A je důležité si uvědomit, že různé členské státy mají různou kulturu a různé požadavky, také různě velké volební obvody, takže těžko nastavovat nějaký jednotný rámec, který by platil pro všechny. To je možnost, která nepřipadá v úvahu, ale v, to, v téhle jinak rozumné diskuzi mi připadá alarmující ta představa, že bychom měli omezovat prostředky, které lidi mají k tomu, aby se veřejně prezentovali, aby mohli hovořit jakožto řadoví poslanci v sále, nikoli jako koordinátoři nebo předsedové výborů, lidé, kteří mají určitou funkci, ale aby eh, řadoví poslanci nemohli komunikovat s veřejností a veřejně proklamovat své stanovisko. Eh, to si myslím, že by mělo zůstat co nejšířeji dostupné, to za prvé. A za druhé, neměli bychom dopustit, aby se stalo z tohoto parlamentu, aby se stala nějaká rezervace pro lingvisty. To je náklad, který musíme nést, protože komunikujeme různými jazyky a v tom případě je potřeba zajišťovat také to, aby lidé v jednotlivých zemích mohli sledovat dění v Evropském parlamentu. To je naprosto zásadní pro demokratický přístup a já si myslím, že to je náš dar světu. V tomhle je Evropská unie skvělá. Angličtina je lingua franca, ale nemyslím si, že by měla být povinná a moje pokusy komunikovat v jiných jazycích jsou poměrně žalostné. Já si myslím, že eh, lidé by měli mít přístup k informacím ve svém jazyce a bude obrovský problém, eh, jestli to budeme nějakým způsobem omezovat. Děkuji. Nikdo jiný už se nehlásí o slovo. Takže v tom případě bych vás rád, kolegové, upozornil na to, že máme opravdu hroznou situaci, protože náš zpravodaj je také členem eh, předsednictva a já bych mu rád poděkoval, protože jsme letos měli sdělení o návrhu a zároveň to proběhlo s prezentací návrhu rozpočtu v předsednictvu. Takže to je novinka a musíme si dát pozor, aby teď to tak bylo každý rok od této chvíle. To, že jste členem předsednictva, vážený kolego Maňko, vám umožňuje zodpovědět určité otázky. Pokud jde o diplomatickou prezentaci. Já vám musím osobně přiznat, a tady navazuji na to, co říkal pan Depre, že Evropa v podstatě nemá kompetence v oblasti zahraniční politiky. A přesto má Evropskou službu pro vnější činnost. A pokud parlament chce mít svá vlastní diplomatická zastoupení, tak ti z nás, na které by tedy útočili naši spolupčané, musí mít nějaké důkazy, informace, aby mohli vysvětlit, proč se na to vydávají peníze, protože jsou to veřejné peníze. Takže je otázka, zda existuje skutečné ospravedlnění. Takže pane Maňko, chcete teď reagovat na naše kolegy? Děkuji pěkně, pan předseda. A všetky... Děkuji vám, pane předsedo, i všem kolegům za jejich připomínky. Já jsem si všechno poznamenal a samozřejmě věřím tomu, že to dokážeme společně řešit. Chci poděkovat zejména vám, pane předsedo, protože vy jste i v minulosti vyvinul velký tlak ve spolupráci s námi na to, aby se zpráva generálního tajemníka předložená Biru dostala hned na jednání rozpočtového výboru. A teď to bylo poprvé. Já jsem to na Biru připomenul, ale vůbec jsem to nemusel připomínat, protože pan generální tajemník už to měl připravené tak, že to poslal. A to na základě vašeho tlaku. Já si myslím, že to je velice dobrý krok vpřed. Začnu tím, co říkal kolega Howard a říkalo to více z vás Vyjadřovali jste se ke komunikaci v parlamentu ve svých jazycích. Já s tím samozřejmě souhlasím. My jsme měli na mysli, že chceme ušetřit na ústních vysvětlováních hlasování, kde poslanci mohou hovořit ve svém jazyce, co chtějí. Ono se to pak prezentuje v jejich zemích, ale tam nejsou možné diskuze, tam není možné nic, nikdo to neposlouchá, nikdo na to nereaguje. Tím pádem ten domácí jazyk by měl stačit. Nemusí to být tlumočené do 24 jazyků protože je to zbytečně nákladné. Takže ano, poslanec si může říct poselství, jaké chce a já souhlasím s Eider, která by byla radikálnější. Já bych to taky zrušil, kdyby to bylo v mojí moci, protože je to zkrátka zbytečné. Máme jiné formy prezentace ale asi to budeme muset dělat postupnými kroky. První krok by byl takový, že bychom mohli to vysvětlení hlasování dát na konec plenárního zasedání. Ať ti, kdo chtějí, zůstanou a vysvětlí si, co potřebují a možná, že jich bude méně než normálně. Mým cílem by bylo opravdu to jednou ukončit, protože máme jiné formy prezentace a tohle je forma, která není úplně nejvhodnější. Tak jako nebyla vhodná forma, podle které se evidují písemné otázky na komisi. A když se evidují, tak je poslanci často používají, proto, že tím získávají nějakým způsobem body podle toho, kolik otázek položí komisi. Jenže málo kdo ví, že jedna otázka na komisi stojí 700 euro. To bylo před dvěma roky. Dneska je to možná ještě víc. Když jsem to ve výboru navrhl, tak asi před dvěma lety tento rozpočtový výbor mi odsouhlasil, že tyto otázky na komisi by nemusely být evidované v nějakých statistikách. A kdyby nebyly evidované ve statistikách, tak by se poslanci ptali jenom na to, co potřebují. A neptali by se na věci uh, jen proto, aby za to měli nějaké politické body. A to mi prošlo uh, v rozpočtovém výboru jednomyslně, ale v plénu už to neprošlo. My jsme ale mezi tím udělali mnoho opatření, Například od roku 2015 se nám podařilo snížit počet otázek na komisi o 9 tisíc, což je 6, úspora 6,3 milionů. To je pozitivum, protože už jsme neumožnili poslancům položit 900 otázek za mandát. To, když si přepočítáte, tak eh, je opravdu otázka, zda je potřebné se ptát na takovéto věci. Mnozí jste hovořili o penzijním fondu, já souhlasím s panem Depre. Včera byl za mnou pan Graham Watson. Po tři období byl poslancem v tomto penzijním fondu, má 63 let a teď mu byro zvýšilo odchod do důchodu na 65 let. A on bude téměř bez důchodu. A zjistil to možná dva týdny předtím, než měl začít brát důchod. Tohle není normální, že takhle rychle se věci řeší. Já jsem navrhl v Biru, ano, dobře, když řešíme zvýšení odchodu do důchodu, tak to řešme pět roků dopředu. A ne, že přijde nějaká chvíle, kdy nejsou peníze, tak od zítřka eh, zvedáme eh, odchod, věk odchodu do důchodu. To není lidské proti těm lidem, že je takhle postihneme, postihneme. Protože v práci ho poslali do důchodu a on ten důchod nebude mít, tak musíme se chovat jako lidi k sobě navzájem. Další věc je ramasáž neboli sběr. Já jsem taky od začátku, od té doby, co jsem tady, se snažil řešit věci tak, že kdybychom o těchto úsporách věděli dříve a zaplatili bychom dříve například finance na budovy, ne na konci roku, ale hned na začátku roku, tak bychom ušetřili možná milion euro na úrocích to by bylo fajn. Ale souhlasím s Eider, že někdy to není technicky možné, protože to je maličké procento a nedokážeme odhadnout dopředu, kolik ty úspory můžou být. Ale víme, že je umíme využít na to, abychom zaplatili věci, které opravdu potřebujeme. Například, že zaplatíme splátky za budovy a tím si ušetříme do budoucna finanční prostředky. Ale souhlasím s tím, že kdybychom to věděli dřív, mohli bychom ty peníze použít dřív a ušetřili bychom ještě víc na úrocích. Mnozí z vás jste hovořili o tom, že ano, potřebujeme čísla úspor. Souhlasím s panem Fernandezem, že nemůžeme dělat populistické úspory. Musíme jít do věcí eh, reálně a proto já si to zkoumám. Když zjistím, že každý rok pravidelně se šetří nějaká částka a nevyčerpá se, tak mám argument, protože ji můžeme v tomto rozpočtu snížit. Ale nemůžu jít do takových věcí které jakože něco se líbí obyvatelům Evropské unie, tak tam budeme krátit. Tím můžeme způsobit nějaký problém. Takže nejdeme do populistických kroků, ale do podložených věcí. A já bychom na setkání stínových zpravodajů 14.3. předložit konkrétní čísla. Já už nějaká čísla mám, ale ještě si je ověřuju, aby to nebyla nějaká střela od boku, ale aby to bylo ověřené. Že opravdu eh, takovéto věci můžeme ušetřit. Ale můžu už dnes říct, že to bude osmiciferné číslo, ty úspory, a nebude v tom žádný populismus. Pane předsedo, vy jste hovořil o tom zastoupení federálních institucí. Ano, samozřejmě to je rozhodnutí předsednictva. Ta zastoupení nevytváříme všude po světě, ale jenom v některých oblastech a já ještě si dávám dohromady podklady, můžu k tomu ještě říct víc argumentů na schůzi, která proběhne při druhé výměně názorů 18. března. Děkuji ještě jednou všem za vaše podněty. Těším se na spolupráci, na setkání stínových zpravodajů a věřím tomu, že se nám podaří dosáhnout maximálního konsenzu, abychom měli jednak efektivní rozpočet a na druhé straně, abychom neudělali něco špatného, co by mohlo zastavit velice dobré věci, které jsou užitečné Pro to, abychom ukázali, že Evropský parlament pracuje seriózně a efektivně. Děkuji moc krát za všechny vaše podněty. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Ehm, ehm, my věříme, že návrh rozpočtu parlamentu bude nejlepší možný s mm, eh, požadavky na, eh, eh, přesnost a úspornost a ehm, navrhovat snížení výdajů, abychom nás eh, nikdo nepodezříval, že nevyužíváme dobře veřejné prostředky. Ehm, máme tady, je tady jedna věc, tady ehm, souhlas s zdaněním, kolegové hlasují on nich z aplikací smluv, která dává k dispozici prostředky do evropského rozpočtu, takže no, musíme zodpovídat naší, eh, z našeho využívání eh, veřejných prostředků. Tím tedy uzavřeme tuto část poděkováním zpravodajovi a stínovým zpravodajům. Kalendář, který nás čeká, je 13. března ve 13 hodin na podání pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy pana Manka. 18. března bude druhá výměna názorů, abychom um, zohlednili podané um, poručení. 20. března bude přijetí návrhu pana Maňky Mm, při zohlednění pozměňovacích návrhů. 26. 28. března plénu bude hlasovat o návrhu zprávy. Alors on m'a dit que compte tenu de la, de la brièveté... Um, toho 13. tedy to je prakticky zítra. A ty pozměňovací návrhy jsou v angličtině. Což je Jak eh, bylo připomenuto mm, tedy. Správně. Teď čekáme na autory studie, kterou eh, eh, vyžádal výbor pro rozpočtové záležitosti, abychom analyzovali otázku, zda do jaké míry je mm, respektován princip rovnosti pohlaví v rámci eh, mm, výkonu rozpočtu. Je to aktualizace studie z roku 2015 má realizována kolektivem autorů Lumir Sanz pod vedením doktora Firata Sendize. Je to mm, tedy v širším rámci akčního plánu rovnosti pohlaví, Eh, které přijal eh, rozpočtový výbor minulý rok. Paní Gardia Zabal a paní Šulin jsou dvě zpravodajky za Buč. A jako první bych dal slovo panu doktorovi, paní doktorce Fira Cendis, aby stručně prezentovala závěry studie. To říkám eh, stručně, protože je to omezeno na 10 minut to Děkuji, já jsem ráda, že tady mohu být. Jsem z Liverpoolské univerzity, jsem autorka studie. Byla jsem tady dvakrát v roce 2015 a prezentovala jsem tu předchozí studii, takže doufám, že tady bylo dosaženo pokroku v genderovém rozpočtování EU. Především ehm, rozpoč- genderové rozpočtování neznamená specifické fondy pro genderové otázky, ale je to mainstreaming, protože muži a ženy jsou různě postiženy veřejnými výdaji a rozhodováními, protože jsou v různé, mají různé sociální postavení, jejich očekávání, jsou různá. Týká se to nejenom um, rovnosti pohlaví, ale i jiných hodnot, jako uh, rozpočtová odpovědnost a demokracie obecně. Proto mezinárodní organizace, včetně OSN, um, obhajují genderové rozpočtování už dlouhou dobu. OSN a platforma pro akce v roce 1995 už všem členům doporučila genderově citlivý přístup v EU. Myslím, že je holistická povinnost ehm, genderové rovnosti, která vyplývá z legislativního rámce, včetně genderového rozpočtování. Takže myslím, není třeba legislativní změna na zavedení povinnosti pro evropské instituce. V roce 2015 jsme šet, proš- zkoumali roli rovnosti pohlaví v rozpočty tech za rok 2015-16 a víceletém rozpočtové rámci. A eh, evropské závazky eh, genderovému mainstreamingu nebyly systematicky Ehm, reflektovány v implementaci a výdajích. My jsme doporučili radě komisi a parlamentu, aby toto řešila. V současné studie jsme se podívali dívali na možné zlepšení v situaci od roku 2015 ve světle eh, ročního rozpočtu i nadcházejícího víceletého rámce. Bylo to založeno na výzkumu i pohovorech s různými DG komise zodpovědné za politické oblasti. Mm, také tady rezoluce Evropského parlamentu na toto téma, to nemusím opakovat. Žendrová rovnost tam mm, byla přehlížena v kontextu víceletého finančního rámce, což je skutečně politování hodné, protože stále jsme vzdáleni dosažení eh, rovnosti pohlaví. Co se týče nařízení přijatých na reformu některých programů v kontextu nového mm, víceletého rámce, tak, tak by také není konsistentní přístup, který by respektoval genderovou rovnost jako horizontální princip. Také jsme to zmínili v předcházející zprávě. Je politování hodné, že Daphne Strand nebo Proud, což byl úspěšný program na boj proti genderovému násilí, je nyní spojen s jinými politickými cíly, což znamená, že bude konkurovat s jinými cíly, aby získal finance. Obecně jsme tedy e, našli malý pok- nebo vůbec žádný pokrok od publikace studie v roce 2015. Rovnost pohlaví se stále nejeví být základním principem v EU, v rozpočtu EU. Zajímavé bylo při těch pohovorech, že DG komise nemají konsistentní chápání genderového rozpočtování a obecně, jak by genderová rovnost měla být součástí jejich aktivit. A to je třeba řešit. Nicméně našli jsme i pozitivní záležitosti. EIG publikovalo tři studie, spojila experty, metodologie pro implementaci genderového rozpočtování, takže už nemusíme mluvit o tom, zda je to možné. Mm, je dostatek informací a zkušeností, aby podpořili akce v této oblasti, pokud to bude nutné. Rezoluce parlamentu z roku 2017 na toto téma výbor eh, z roku 2018 eh, genderový mainstreaming nám dávají naději, protože ukazují, že nejenom FEM, ale eh, objevuje se nová koalice mezi různými výbory a celková ochota parlamentu ehm, bojovat za genderovou rovnost. Naše doporučení jsou podobná doporučením z roku 2015. Ehm, tedy ehm, genderová rovnost musí být reflektována na makro, mezo a mikro úrovni. To znamená, makro to jsou e, ekonomická politika, měnová unie, evropský semestr, mezoúroveň, to je víceletý finanční rámoc a mikroúroveň, to jsou e, výroční, roční rozpočty, individuální programy a politiky. A my to, to doporučujeme, protože pokud genderová rovnost je přehlížena v makroekonomické politice, pak je e, velice obtížné to korigovat v těch ročních rozpočtech to, co se přehlíží na makroúrovni. Měl by to být politickým cílem ve všech titulech evropského rozpočtu, že musí být konsistentní přístup, ehm, všechno musí být předmětem genderového mainstreamingu. To je povinnost, která existuje již dlouho. Ve všech akcích, které dostávají rozpočte, z rozpočtu by měly být genderové indikátory, v, v monet, přemoterování a hodnocení eh, rozpočtu. Mělo by se to týkat i hodnocení rozpočtu, vyžaduje to společné, konsistentní kroky Komise Rady a parlamentu. Parlament by měl využít všechny platformy, včetně plenárního zasedání a konsistentně apelovat na rozpočt, genderové rozpočtování, především diskuse Mm, plénu jsou důležité, co se týče absolutoria za rozpočet, protože komise, parlament i veřejnost mají tady příležitost klást otázky, prosazovat toto téma, volat komisi k odpovědnosti a já vyzývám členy parlamentu, aby vytvořili koalici a toto prosazovali v plénu. Vím, že ten rozpočet je dlouhý dokument, je tam eh, spousta problémů, procedurální otázky toho často omezují, ale je to důležité. E, nejenom ve výborech, ale také, aby se to projednávalo v plénu. Takže to je konec mé prezentace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za toto sdělení. Jsou to reálné pokroky, ovšem mírné. Teď dáme slovo Eider Gardia Sebel. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve děkuji za informaci i za tu studii. Je pravda, že prezentace této studie probíhá předvečer 8. března, to znamená Mezinárodního dne žen. To je den, kdy ženy demonstrují v ulicích a v uplynulých letech ty demonstrace byly masivnější, čím dál více žen a dokonce i mužů vychází do ulic v celém světě, v Evropě a i v mé zemi se očekává, že zítra to také bude mezník. A když se podíváme na výsledky studie a když eh, doslovně vezmu slova very little, if any progress, a velmi malý pokrok, pokud vůbec nějaký, tak to je dost frustrující. A je to o důvod víc, proč zítra vyrazit do ulic a doufám, že nás ženy budou doprovázet i muži. A je opravdu dost frustrující vidět, že od roku 2015 nebylo dosaženo téměř žádného pokroku. Já velmi často porovnávám politiku rovnosti s tím, co se děje v klimatické politice. Jsou to dvě témata, která nemají zdánlivě nic společného, ale viděli jsme, že jsme viděli v politice celou řadu takových pozbudivých kroků i z rozpočtového hlediska, i z hlediska politiky boje proti klimatickým změnám. Jsou zde mezinárodní dohody, jako ta pařížská. A pokud se podíváme na politiku rovnosti mužů a žen a rozpočtování této politiky, tak tam žádný pokrok nevidím. Takže nepostupujeme dostatečně rychle. Dokonce bych řekla, že jsme se dostali do slepého bodu, kdy jsme zablokováni. Je tedy zajímavé, že došlo tedy k aktualizaci této studie, že máme černé na bílém všechny problémy, kterým čelíme a velmi často také upozorňujeme na tu neschopnost institucí nějak v tom pokročit. A je pravda, a to je velmi dobrý bod, na který upozorňuje tato zpráva, že Institut pro ženy udělal celou řadu studií, které ukazují, dokládají, že je možno dělat rozpočet na základě rovnosti mužů a žen. Že to není komplikované, že máme k dispozici dost informací k tomu, abychom to mohli dělat. A to mě vede ještě k další úvaze, protože když jsem hájila politiky rovnosti mužů a žen v oblasti rozpočtu, tak jsem velmi často narazila na to, že se říkalo, ale my nevíme a je to moc těžké a máme jiné priority a tak dále a tak dále. A zdá se, že politika rovnosti a rozpočty, které začlenují rovnost a mužů a žen, jsou jenom jako taková třešinka na dortu. Když už máme všechno hotové, tak potom možná se budeme zabývat tímto. Tak to znamená, že musíme zcela změnit přístup, zcela změnit smýšlení. Já bych mohla požádat o další návrhy, o další doporučení pro Evropský parlament, jak můžeme postupovat dále, jaké nástroje můžeme používat k tomu, aby v tom příštím funkčním období se nám podařilo dát nějaký impuls této záležitosti, abychom začali mít genderovou politiku jako politiku horizontální a potom budeme muset předložit akční plán pro rozpočet. Je pravda, že tam jsme dosáhli jistého pokroku a ve víceletém finančním rámci to komise nedávala jako prioritu, ale tento parlament to tam dal jako prioritu. Takže nad rámec doporučení a politických žádostí, jaké konkrétní nástroje můžeme použít. A také si myslím, že zde máme problém vzdělání v této oblasti. Poslanci tohoto parlamentu, protože teorie je nám velmi jasná, existují i studie institutu, které nám umožňují postoupit vpřed, ale nedokážeme sestoupit do terénu a předložit konkrétní návrhy. Takže pokud máte nějaký konkrétnější návrh, který nám můžete dát jako parlamentu, protože je pravda, že ty studie se věnovaly spíše té práci, která byla nebo nebyla udělána na půdě Evropské komise. Myslím si, že by to bylo takto velmi důležité. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní Toma. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve vám děkuji. Je to opravdu velmi užitečné mít tyto informace. O to více, že tento parlament, jak víte, odhlasoval několik stanovisek v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem, kde požadujeme ověření rozpočtu z hlediska rovnováhy mezi muži a ženami v aktivních politikách. A jak říkala Eider Sabal potřebujeme nástroje, kontrolní nástroje, ale také implementační nástroje, prováděcí. Takže možná na to bychom se teď měli zaměřit, i když v tom, co jsme odhlasovali, abych tady uvedla tady nějaká vodítka, v tom, co jsme odhlasovali k víceletému finančnímu rámci – se jasně říká, že v době přeskumu v polovině období musíme ověřit, k jakému vývoji došlo v oblasti genderového rozpočtování. A na základě výsledku této kontroly můžeme změnit, a to je právě ten smysl té povinné kontroly, můžeme nebo musíme modifikovat pozměnit eh, ty příští programy. Zatím je to napsáno trochu teoreticky, jako cíl. Tato povinná kontrola, povinný přeskum eh, v polovině období, to je skutečně ta chvíle, kdyby mělo dojít k eventuální reorientaci, v každém případě, kdyby mělo dojít k té kontrole ale je třeba připravit proto nástroje. A tady, jak říká Eider, zatím nástroje nemáme. Není na parlamentu, aby definoval tyto nástroje. Je to na komisi a to je také smysl toho, co je zapsáno ve víceletém finančním rámci. Je na komisi, aby nám navrhla nástroje na toto hodnocení, ale také na tuto reorientaci, změnu příštích programů všech těch programů komise, protože se nejedná pouze o přeskum víceletého finančního rámce. Ten sám ty problémy nevyřeší. V této chvíli je velmi zajímavé a velmi důležité, že máme tady takovéto první hodnocení, ale pokud chceme být efektivní a pokud nechceme pouze něco deklarovat, tak je nutno abychom měli prováděcí nástroje a také nástroje na hodnocení, na rychlé hodnocení, protože nemůžeme po každé provádět hodnocení strategické, podrobné, teoretické. Potřebujeme tedy nástroje na rychlou analýzu a vyhodnocení, které by probíhalo prakticky neustále. A také potřebujeme nástroje, abychom mohli provést změnu v realizaci politik. Děkuji, je to téma, které podle mě se dostane do centra zájmu, takže je třeba postupovat rychle, abychom uspokojili požadavky občanů. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Tak eh, já bych se s vámi rád podělil o to, že jsem zaskočen. Já mám pochopitelně velkou úctu k Eider a pozbuzoval jsem jej iniciativu. Jak rozpočtovat na rovnost mužů a žen. A já očekávám hodně od těch příštích zpráv. Ale když řekneme, že to není dostatečně promítnuto do rozpočtu, tak bych chtěl, abyste nám dala dvě nebo tři konkrétní doporučení. Kdybyste měla dělat rozpočet, co byste udělala, aby byla dodržena rovnováha mužů a žen? Protože tady hlasujeme o rozpočtech každý rok, věnujeme velkou pozornost eh, rovnosti mužů a žen, ale konkrétně, když říkáte, že nemáme dostatek opatření k tomu, abychom tento princip promítli do praxe, tak nám prosím dejte dva nebo tři konkrétní návrhy, které by měly být začleněny do našich rozpočtů. Prosím. Okay, thank you very much for the questions. So they all kind of... Děkuji za ty otázky. Všechny v podstatě směřují ke stejnému tématu. Chcete, abych řekla, něco konkrétnějšího a hovořila o nástrojích a o tom, co parlament nebo instituce EU můžou obecně udělat, aby se to stalo realitou. A to je skutečně velmi důležitá otázka. Já vám za ně děkuji. Nejdřív bych ráda řekla, že i když to všechno zní velmi složitě, když hovoříme o genderovém rozpočtování, tak to složité není. Pouze to znamená, že my všichni, jako ženy a muži, vyvíjíme povědomí v tom, že různé politiky různě ovlivňují muže a ženy. A vy to také vidíte ve svých eh, zkušenostech. Eh, máme různé překážky, čelíme různým omezením na základě toho, jak si stojíme jako jednotlivci, pokud jde o naše vzdělání, pokud jde o přístup k práci, pokud jde o přístup k politickým či jiným platformám, eh, kde je rozhodovací pravomoc. Já bych mohla uvádět další a další příklady. Takže to začíná tím, že se vytvoří takovéto povědomí a že se to promítne do naší každodenní práce. To je věc, kterou nedělá mnoho evropských občanů, ale se vždycky dívám na rozpočtovou debatu v EU. A mnohé z vás právě z těchto debat znám v roce 2019 a v těch předcházejících letech se hodně hovořilo o migraci a bezpečnosti a o hospodářské měnové unii. A já jsem očekávala, že někdo upozorní na otázku genderu v souvislosti s těmito tématy. Možná to nastane, ale obě dvě tato témata jsou velmi propojená s genderovou otázkou. Třeba Mnohé důkazy ukazují, že hospodářské politiky a ta úsporná opatření obecně mají mnohem větší dopad na ženy než na muže. Nejen proto, že přijdou eh, o své zaměstnání, protože často pracují ve veřejném sektoru, ale když eh, stát eh, stahne podporu, která je určena na péči, tak ženy musí odejít z práce, aby se začaly starat o děti, o starší lidi, o nemocné. Takže ženy potom musí dělat eh, dvojí směnu doma i v práci. Takže musíme toto genderové povědomí rozvíjet a musíme ho promítat do naší každodenní činnosti jako jednotlivci, jako instituce a tak dále. A když chcete mnohem specifičtější věci, tak IG vytvořil velmi dobrý soubor nástrojů pro evropské instituce a úředníky, kteří pracují na rozpočtu, ohledně toho, jak mohou implementovat genderový přístup do své každodenní práce, do svých každodenních aktivit. A to je velmi obecný návrh, ale můžeme to ještě uvést na techničtější úroveň, můžeme to promítnout do rozpočtu. Můžeme také požádat eh, různé služby komise, aby předložili genderové indikátory. A členské státy to dělají třeba v Rakousku. Je genderové rozpočtování ústavním principem. Je to uznáno v samotné ústavě. Takže máme takovéto zkušenosti, ze kterých se můžeme poučit. A nebo například v některých zemích, když se připravuje rozpočet, tak eh, orgán, který předkládá rozpočet, musí také předložit osvědčení o rovnosti. To znamená, jak tento rozpočet ovlivní různé segmenty společnosti, nejen ženy a muže. Takže to jsou různé zkušenosti, ze kterých se můžeme poučit. Ale například se můžete také zeptat Evropské komise, zda by nemohla předložit různé indikátory ohledně toho, jak ty politiky, které předkládají, budou ovlivňovat muže a ženy třeba ve vzdělávání, v migraci a tak dále. Všechny ty příklady, které jsem uvedla pravidla. A ve zprávě jsou také konkrétnější návrhy, například eh, s ohledem na Dafne, který přišel o své financování jako jednotlivý program a teď musí konkurovat ostatním programům. A to také je velká překážka nejen pro rovnost mezi ženami a muži, ale také je to problém pro rozpočtovou transparentnost jako takovou. Takže když se to začne teď směšovat s jinými programy, tak eh, ženy z toho výjdou jako poražené. Je zde několik věcí, které můžeme udělat. Je zde mnoho věcí, některé jsou techničtější, jiné méně technické, ale základem je rozvinout genderové povědomí v našem každodenním přístupu a řídit si. Děkuji. Merci, madame. Monsieur Zoltek, souhaitez intervenir. Děkuji, pan Zoltek chtěl vystoupit. <coughs> Uslyšel tutaj... Já jsem tady slyšel, že se blíží 8. březen a že to je den, kdy se protestuje, vychází do ulic a tak dále. Já nevím, jak v jiných zemích, ale v Polsku máme takový zvyk, že 8. května, tedy 8. března, to je tedy den lásky k ženám a k tomu, aby se chovali jako ženy, ne jako muži. Tak je to v Polsku. Možná v jiných zemích je to den, kdy se protestuje a vychází do ulic. Je to možné. Ale já chci říct jednu věc. Mně se zdá, že když všechny ženy nutíme k tomu, aby plnili funkce žen a aby zase muži naopak plnili funkci žen, že to není dobré ani pro jedno pohlaví. Já mám radši společnost, kde jsou ženy ženami. Já bych nechtěl plnit jejich roli ani vykonávat jejich funkce. Oni jsou šťastné a nechtějí vykonávat moje funkce. Prostě nenuďte všechny k tomu, aby měnili své funkce. Prostě někdo, pokud chce být mužem a je ženou, tak prostě ať dělá tyto funkce, ale nenuďte k tomu ostatní ženy. Oni chtějí být šťastné jako ženy. No, no, Vážení kolegové, teď tady nebudeme prodlužovat tuto debatu. Pan Žoltek vyjádřil svůj osobní názor. E, ten rámec je polský. Paní Gardia Sabal. Pane předsedo, já opravdu nevím, kde mám teď začít. V každém případě jasné, že pan Žoltek neměl moc vztahu s ženskými asociacemi. V žádném případě žena nechce nahradit práci muže a naopak, protože na začátek nejsou mužské a ženské práce. To je tedy ta první věc, kterou musíme pochopit. Tady hájíme rovnost příležitostí mužů a žen, aby každý z nás mohl být svobodný a mohl se rozhodnout, co chce dělat, čemu se chce věnovat a kolik času chce a může věnovat práci, rodině a volnému času. To je jeden z požadavků a v mé zemi 8. března se chodí do ulic a naštěstí čím dál více mužů a žen vychází do ulic. Minulý rok pravděpodobně to byla jedna z největších demonstrací v tolika městech, eh, v tolika vesnicích eh, a byla to pozitivní věc. Ne, jako 11. března 2004, kdy jsme tedy měli ten teroristický útok. To je něco jiného. Tady se prostě mobilizovali lidé pro dobrou, do, pro dobrou věc v mnoha městech, v mnoha vesnicích. A chci také připomenout panu Žoltekovi, aby měl lepší vztahy s ženskými asociacemi a pochopil trochu ty požadavky, protože toto není boj žen proti mužům, ani naopak. Měl by to být společný boj, abychom všichni měli stejná práva a stejné příležitosti. Madame Grasse. Děkuji, paní Grasse. Tak já jsem také um, předsedkyní eh, ženského spolku ve svém regionu, máme tam 14 tisíc žen. Já chci jenom přiblížit to téma. Eh, když se nedostaneme tady nikam k ženskými tématy, tak bychom mohli začít muži. Muži dříve umírají, jsou méně zdraví, mladí muži také dříve umírají, mají vyšší počty nehod. Takže ten jaksi ten tlak na to se připravit o život, aniž by to byla vyloženě sebevražda, tak to je tedy tam u mužů více, takže muži by se měli zamyslet nad tím, odkud to přichází. Já to myslím vážně, protože ženy také nechtějí zestárnout sami, takže to jsem chtěla jenom říct. Merci. Merci. Děkuji. Paní Toma. Stručně, prosím. Monsieur Viotti. Oui, no, là, je suis, là, là, c'est, là, c'est le désastre. Mně to všechno spadlo. Ale já budu už velmi stručná, pane předsedo. Jak eh, už bylo řečeno, ta otázka ehm, tedy legálnosti není o, o, o jedné nebo druhé. Já jsem tady velice velkou feministkou, nevím, zda to víte, ale já jsem mm, ve Varšavě, kdybych tam byla tedy eh, manifestovat, tak bych vás tam asi nenašla. To není to otázka mužů žen, je to otázka celého lidstva. Děkuji. Dobře. Máme tady mm, z nějak, eh, komunikaci. Vidíme, že tady stále jaksi možnost pokroku. Ehm, mm, jsme žádali tady o konkrétnější doporučení. Já neskrývám, že jsem stále trošičku ehm, ten, co to znamená rozpočet, který odpovídá na požadavky rovnosti mezi muži a ženami. Mám dojem, že v té práci, kterou děláme, tak eh, že se snažíme tedy vyhovět tomu požadavku. Vím, že tady máme možnost určitého pokroku, ale jednoho dne, nebo eh, budeme, když budeme hlasovat o eh, kandidátech na důležité posty, vrchní ekonom z Evropské centrální banky, tak jsou členové Ehm, výboru také pro řešení problémů bank, rezoluce bank, pak je tady předseda bankovního orgánu. A mm, mm jsem pochopil, tak jsou tam jenom muži navržení, tak je třeba přepomenout radě, aby prezentovali shortlist, kde by byl rovný počet mužů a žen. Pokusit se udělat si globálnější vizi, protože eh, postupujeme tedy mm, po omezených částech a eh, máme mnohem větší počet mužů než žen v těch rozhodujících, těch rozhodujících funkcích. Ehm, pokud byste mohl navrhnout konkrétní opatření pro rozpočet ehm, ehm, konkrétně, co by to znamenalo přípravné práce a mm, práce parlamentu. A já dám slovo um, kolegovi, co se týče naléhavých opatření u příležitosti Brexitu. Chci přepomenout, že komisař Ettinger prezentoval návrh komise na 7.2. a komise podala písemné odpovědi na otázky rady a mm, členů e, rozpočtového výboru. Já chci vysvětlit, že jsem pro mm, souhlas, tedy souhlasné vyjádření k návrhu na řízení, protože je to v zájmu všech, abychom se vyhnuli brutálnímu mm, Eh, mm, zastavení realizace programu Unie. A to je v zájmu mm, Velké Británie i eh, beneficientů v této zemi. Chci připomenout, že eh, si přeju, aby britský parlament mm, tedy eh, zavřel dohodu odchodu a mm, pak by tato eh, nařízení ztratilo smysl. Nicméně se musíme připravit na všechny možnosti. Co se týče kalendáře, tak eh, hlasování ve výboru bude, pokud tedy parlament evropský, jakmile dostane oficiální žádost rady. Um, to e, nenastane, pokud parlament e, schválí e, vystoupení. Pak se to zastaví. Pokud naopak britský parlament požádá krátké prodloužení článku 50 smlouvy, možná kratší a delší a pokud to bude akceptováno Evropskou radou, tak pak ta žádost nebude předána, nebude předána až do června. A pak už to bude na příští legislativě. A tady chci dát slovo koordinátorům politických skupin na dvě minuty, pokud si to přejí a také ostatním členům našeho výboru, kteří se chtějí vyjádřit na toto téma. Pan Fernandez, jste připraven nám si svůj názor? rezerv... Mm, paní Gadia Zabal, a myslím, že mm, my tedy souhlasíme. Nevíme tedy, co se stane, to chceme říct. Rad eh, rada nám nezdělila svůj návrh a eh, zpravodaj má ty nejlepší úmysly, aby tedy Eh, postupoval hm, tak, aby to bylo v co nejlepším zájmu Evropské unie. Nemyslím, že můžeme říct něco jiného k tomu. Vaše podpora a důvěra, kterou projevujete svému zpravodaji, to skutečně tedy zpravodaj je hm, velice, velice eh, dojímá. Děláme všechno pro eurozónu. Na závěr vás chci informovat, že lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 11. března v 16 hodin. S tím, že e, ti, kdo e, chtějí, e, nechtějí, aby parlament s tím nesouhlasil, tak nemusí dávat pozměňovací návrh v tomto smyslu. Stačí prostě hlasovat proti návrhu rezoluce. A nyní eh, přejdeme k bodu eh, dalšímu pilotnímu projektu a přípravným akcím. A abychom to tedy mohli vysvětlit, tak slovo dostane Daniela Bioty, eh, zpravodaj pro rozpočet 2019 a paní Monika Olmajer na rozpočet 2020. Děkuji, pane předsedo. Během rozpočtového období 2019 eh, bylo podáno 343 návrhů na pilotní projekty a přípravné akce, což jen ukazuje, jak pilotní projekty a přípravné akce jsou důležité pro poslance. Pilotní projekty a přípravné akce nám umožňují postavit se novým výzvám. Kompromis, který uzavřel Evropský parlament v roce 2018 ohledně rozpočtu na 2019, obsahoval 75 pilotních projektů a přípravných akcí. Vycházel z toho, že tyto věci budou hodnoceny a bude o tom nakonec rozhodovat Evropská komise bylo vyčleněno v roce 2019 40 milionů eur na pilotní projekty, což je maximální strop podle finančního nařízení. Pokud jde o přípravné akce, tak zde bylo vyčleněno 74,93 milionů eur na akce předložené parlamentu, k tomu ještě 25 milionů eur na eh, výzkum a obranu, takže téměř je to ten strop 100 milionů podle finančního nařízení. Ve své průběžné zprávě o realizaci pilotních akcí a přípravných akcí, o kterých dnes diskutujeme, komise informuje, že dva pilotní projekty jsou pokryty existujícími. Carbon farming a investice do mírového procesu v Kolumbii. U dalších dvou Space Traffic Management a Limiting Dual Quality, tak tam se ještě přeskoumává, zda budou realizovány. Děkuji, pane předsedo. Sí. Děkuji. Toto tedy byly pilotní projekty a přípravné akce 2019. Monika Holmajer, rozpočet 2020. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme vypracovali pracovní dokument společně s Danielem, který se týká pilotních projektů a přípravných akcí na rok 2020. Máme tu dva termíny na podávání návrhů na PPPA k předběžnému hodnocení. První kolo bude 8. dubna odpoledne v 12 hodin a druhé kolo 11. července v 17 hodin. Kryje se to s koncem legislativního období, protože od července budou mít šanci i noví kolegové, pokud by chtěli e, ještě podat nějaké návrhy. Proto, e, i když se nejspíš nic nestane, je nutné to udělat takto, dát jim možnost. Poslanci současného parlamentu mohou se účastnit pouze toho prvního kola a nově zvolení poslanci potom toho druhého kola. Nebylo by dobré, kdyby staří poslanci, kteří byli zvoleni znovu, eh, podali znovu v druhém kole něco, co jim v prvním kole neprošlo, protože možná dostali špatné hodnocení. Takže každý se účastní eh, jednoho kola a ne, že bude navrhovat jeden projekt dvakrát pod dvěma různými jmény. Bylo by velice dobré hned na poprvé udělat smysluplný a podložený návrh, protože vzhledem k množství pilotních projektů eh, už patrně nepůjde zachránit nějakým druhým pokusem. Bylo by tedy rozumné, kdyby všichni, kteří jsou současnými poslanci, opravdu si zapamatovali 8. duben a do té doby se rozmysleli, jestli chtějí podávat návrh na pilotní projekt nebo přípravnou akci. Potom v souladu s pravidly pro podávání e, opravných rozpočtů e, mohou pouze při, e, plní a náhradní členové výboru BAČ podávat návrhy. Další poslanci mohou podávat návrhy výboru BAČ, tak jak je to v, v dalších případech. V případě, kdy alespoň jeden autor stanoviska je plným členem výboru BAČ to přibývá, protože eh, například, eh, jak víme ze zprávy Daniela a ze zprávy Siegfrieda, máme určité zkušenosti s tím, že občas dorazí návrhy, které vlastně s výborem Bač vůbec nesouvisejí a potom je poměrně těžké s tím nějak naložit. Takže v souladu s mými předchůdci jsem se rozhodla pro tuto variantu. Expertní výbory, pokud možno, by neměly stanovovat žádnou horní mez pro návrhy. Jeden návrh může být předložen k hodnocení pouze jednou, nikoli vícekrát a návrhy by měly být pokud možno podávány v angličtině, nebo němčině, nebo francouzštině. Když nic jiného, umožní to komisi včas a adekvátně zareagovat, protože jinak dojde ke spoždění kvůli překladům a bohužel ty termíny se často nedají dodržet. Není to žádné omezení eh, jazyko, jazyků, eh, není to něco, co by se nám líbilo, ale je to zkrátka podmíněné časem, který bychom eh, překladem protáhli. Takže je to doporučení. E, návrhy e, jsou podávány pouze prostřednictvím e-komití, e, prostřednictvím standardizovaného formuláře a komise potom oznámkuje buď A nebo B a společně také docházíme k přesvědčení, že komise možná nebere úplně ohled na priority parlamentu a v tom případě bychom e, samozřejmě mohli e, přijmout e, i odpovídající návrhy. Máme eh, priority v oblasti konkurenceschopnosti, inovace, školství, vnitřní a vnější bezpečnosti. To budou určitě eh, ta hlavní těžiště společně s rozvojovou pomocí a eh, politikou sousedství. To jsou tedy priority našich guidelines, takže tam určitě bude hlavní střed zájmu. Všechny návrhy, které budou předloženy v dubnu a v červenci, eh, budou potom předmětem roz, eh, roz, pozměňovacích návrhů k rozpočtovému plánu v srpnu a v září. Nezapomínejte prosím na to, že eh, by s tím mohly být ještě určité těžkosti. Takže to, to, to jsem vás chtěla ještě informovat o tomto všem a jsem vděčná za vaši zpětnou vazbu. Děkuji. Takže těm poslancům, kteří teď zasedají ve výboru pro rozpočet Evropského parlamentu, je jasné, že do 8. dubna třeba předložit projekty a červenec nemůže být využit na dohánění. Červenec bude vyhrazen těm, kteří budou poprvé zasedat v Evropském parlamentu po evropských volbách. Teď stínoví zpravodajové. Kdo jsou vlastně stínoví zpravodajové, kteří si chtějí vzít slovo? Nikoho nevidím. Takže kdo z kolegů by si chtěl vzít slovo? Tak prosím, vyjádřete svůj zájem nyní. Takže zpráva našich zpravodajů, pana Viotyho a paní Holmajerové, byly absolutně jasné. Možná pan Urel by mohl předložit stanovisko komise. Thank you, Chair. A very brief. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Děkuji panu Viotimu a paní Holmajer za prezentaci se kterou naprosto souhlasíme. Myslím si, že obsah průběžné zprávy komise, kterou představil ve stručnosti pan Vioty, ukazuje, že postup, který jsme nastavili, funguje velice dobře. Drtivá většina pilotních projektů a přípravných akcí, které byly vybrány a odhlasovány ve výboru BAČ, se implementují podle plánu a to do značné míry díky předběžné práci sestávající zhodnocení komise a také díky, obecné, díky práci obecného zpravodaje, který to hodnocení pozorně sleduje. Výsledkem je vynikající průběh implementace. Za druhé, Letos máme tu specifickou situaci, že se bude konat druhé kolo hodnocení a to během léta. Mohu vás ujistit, že se vynasnažíme se s tím vypořádat co nejrychleji a nejefektivněji. Jistě chápete, že půjde o léto, takže budeme mít určité problémy občas dostat kolegy do kanceláří, ale můžete počítat s plnou spoluprácí komise a s představením našeho hodnocení co nejdříve. A samozřejmě, čím dříve dostaneme nové návrhy z druhého kola od parlamentu, tím více času budeme mít na naší práci. Závěrem bych chtěl říci, že naprosto nepochybuji o tom, že spolupráce s paní Holmajer bude pokračovat výborně, tak jako to bývalo loni s panem Viotym a velice se na tu práci těšíme. Děkuji vám. Děkuji, pane Ureli. Tím jsme uzavřeli body, které jsou před hlasováním na programu. Hlasování máme od 12 hodin, takže teď přerušuji práci až do 12 hodin, aby ti kolegové, kteří tady zatím ještě nejsou, mohli dorazit. Přestávka. Chers collègues, la séance est reprise. Dámy a pánové, pokračujeme. Nyní eh, dáme k hlasování eh, komise pozměňovací návrhy k návrhu eh, zprávy Guidelines zpravodajky Moniky Holmajer, celkově zpravodajky pro rozpočet 2020. Eh, ověříme, otestujeme, eh, dejte kartičky do hlasovací zařízení, to dám hlasování. Ne? Jste připraveni? Takže otevírám hlasování. A Eh, takže končím hlasování. A nyní kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Eh, Kompromis dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, kompromis číslo tři, Kdo je pro? Proti? Mm, přijato. Kompromis třináct, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel? Přijato. Kompromis 4, kde je pro, proti, zdržel, přijato. Kompromis 26, kde je pro, eh, proti, zdržel, přijato. Návrh 27, kdo je pro první část, kde je proti, zdržel, Zamítnuto. Druhá část je pro. Proti. Takže ověříme elektronicky druhou část návrhu 27. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 18 proti 14 hlasy. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. Kompromis 6 je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 19 je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 7, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 38, kdo je pro? Proti? Drželi? Ověříme elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 19 proti 11 hlasům. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? proti, zdrželi přijato. Eh, návrh 49, ústní, kde pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 12, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 61, e, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 66, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 14, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 71 se s, a, a pardon, dr, první část je pokryta, takže druhá část, kde je pro? Proti. Zdrželi. To je zamítnuto, myslím. 73 budeme hlasovat o části 2. Druhá část. 73. Jde pro, proti, drželi, zamítnuto. Kompromis eh, 21. Jde pro, proti, držel, přijato. Návrh eh, 79. První část jde pro, proti, drželi, ověříme elektronicky. První část 79. Končím hlasování. Tak to je vyrovnané, takže padá. Tak druhá ta část také padá. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Návrh 87. Kdo je pro? Proti? Drželi. Není to jasné? Ověříme elektronicky 87. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 17 hlasů. 88, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ehm, návrh 91, kde je pro? Proti? Přijato. Kompromis 17, kde je pro? Proti? Drželi? Přijato. Eh, návrh 99, kdo je pro. Dvě hlasování část, eh, první část 99, kdo je pro, proti, zdrželi, ověříme elektronicky první část 99. Končím hlasování. Je to přijato. 17 ehm, proti 16 hlasy. Druhá část je pro proti, kdo se zdržel. Ověříme elektronicky druhou část 99. Otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato 17 hlasy proti 16. E, návrh 101, kde je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 102, kdo je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 103, pro, proti, přijato. 104, pro, proti, zdrželi, přijato. 105, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 106, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 107, padá. 108 pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, drželi přijato. Návrh 114, kdo je pro, proti, drželi přijato. Návrh 1, Kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. Návrh 2, Kdo je pro, proti. Ověříme elektronicky návrh 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Schváleno 17 proti 16 hlasů. Návrh 3. Kde je pro? Proti? Se zdržel? Ověříme elektronicky. Návrh číslo 3. Končím hlasování. Zamítnuto 14 um, proti 19 um, hlasů. Návrh 5, kde pro? Proti. Drželi přijato návrh 6, kde pro? Proti. Drželi přijato návrh 7, kde pro? Proti. Drželi přijato. Celý text eh, jmenovitě. Otevírám hlasování. Mm, všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti 7, 2 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Nyní má slovo zpravodajka eh, no, rozpočet 2020 Daniel Vioty co se týče transferu v části 3 rozpočtu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Máme tři žádosti. 2 2009 80 milionů eh, ze závazku 64 eh, milionů eh, v platbách, potom potravinová bezpečnost Jemenu, tam čtvrtina populace žije eh, v hrozné situaci kvůli konfliktu. Navrhuji tedy, abychom hlasovali pro. Druhá žádost 3 z roku 2019 o 50 milionů euro závazky z rezervy na emergenční pomoc, eh, aby se poskytla pomoc venezuelské populaci, protože tam se situace zdramatizovala. 4, 30 milionů ze závazků na nouzovou pomoc 24 milionů eh, z toho, co nebylo vyplaceno Turecku, aby se řešila potravinová bezpečnost v Jižním Sudánu. Postihuje to více než 7 milionů uprchlíků v Jižním Sudánu a v Etiopii. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur. Děkuji, pane zpravodaji. A teď budeme hlasovat elektronicky. Možná ještě pan Urel by nám mohl říci pár věcí. Ne, pane předsedo, myslím, že zpravodaj to řekl velmi jasně. Já mu chci poděkovat za jeho doporučení hlasovat pro tyto tři návrhy, které jsou podle mě vítaným eh, posílením toho, co už eh, bylo vynaloženo na tyto tři velké krize. Děkuji. Děkuji a teď eh, budeme hlasovat elektronicky. K 02 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22 hlasů pro a jeden se zdržel. 03. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 23 hlasů pro, jeden se zdržel. 04. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, jeden se zdržel. Pane zpravodaji, máme také změny v tabulce komise. Ano, pane předsedo, komise chce využít článek 53 finančního nařízení, aby 130 pracovních míst, které jsou stále, změnila na SC a také 16 pokud jde o výzkum a technologický rozvoj na přímé akce a také 16 míst AST na místa SC, pokud jde o technologický rozvoj pro přímé akce. Podle komise využití tohoto personálu by znamenal úspory a také velké urychlení, jako se ukázalo v roce 2019. Vyhovuje to podmínkám článku 53 finančního nařízení, netýká se AD 14, AD 15 ani AD 16, týká se to méně než 10% těch povolených míst v tabulce. Objem který se týká celého finančního roku, je omezen a není překročen limit v té tabulce. Nicméně si můžeme klást otázku, pane předsedo, proč komise teď přichází k tak důležité změně a klademe si otázku, zda by nebylo možné udělat to v opravném dopisu, jako se udělalo minulý rok. Děkuji. Může pan Urel zodpovědět tuto otázku pana zpravodaje? Proč? takovéto velké změny pár týdnů po odhlasování rozpočtu? Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za tuto otázku. Já bych byl rád, kdybych to plně pochopil. Je to otázka načasování. V podstatě jsme si uvědomili, nutnost této změny až poté, co byl rozpočet odhlasován. A proto jsme museli postupovat eh, tak, jak je uvedeno v článku 53 finančního nařízení. Já beru na vědomí komentář zpravodaje, že by bývalo bylo vhodnější udělat to tím pozměňovacím dopisem v budoucnosti. Děkuji. Takže, vážený kolego, je to historický okamžik. Už znovu neuvidíte takovýto postup. Pokud eh, nejsou žádné námitky, chce někdo vystoupit? Ne, takže pokud nejsou námitky, tak tato změna je považována za schválenou. Pan Rybik nemá žádný návrh, žádný komentář, ani pokud jde o politiku budov, takže tím jsme ukončili hlasování a teď budeme mít neveřejnou schůzi a já vyzývám všechny, kteří nemají oprávnění rokovat za zavřenými dveřmi, aby se s námi rozloučili. Děkuji jim za jejich přítomnost a přeji jim hezký víkend.